Please uh, leave the room. Prosím, opuste místnost. Prosím, opuste místnost. Výbor ITRE chce zahájit hlasování. Yeah. Fuori! Bene, cominciamo, proseguiamo. Takže začneme s, s prací výboru ITRE. Jak víte, budeme mít určité potíže, protože bohužel máme plno práce a máme na ní velmi málo času a všechno to přesto musíme zvládnout, protože tady jsou závazné termíny. Takže se skutečně musíme snažit o maximální dodržení pracovní doby, buďme struční, co se týče i veškerých vyjádření. Já jsem byla požádána, abych počkala ještě několik minut, aby kolegové, kteří na minutku si odskočili ze sálu, se mohli vrátit na svá sedadla a potom okamžitě zase začneme hlasovat. Jak víte, máme před sebou dvě hlasování, budou to rychlá hlasování, ale poté ale následně se ještě musíme zabývat několika dalšími tématy. A máme mírné spoždění. Chtěla bych tedy navrhnout, abychom se dali do práce. Především si ověříme hlasování Vyzkoušíme si tedy ještě jednou hlasování, protože se změnily počty, už jsme to sami ve výboru. Prosím, hlasujte zkušebně. Zahajuji hlasování a hlasujte. Ověříme si přítomné. Bene. Ci siamo. Výborně. A ani se nám eh, politické skupiny nepřekrývají. Budeme tedy hlasovat o zprávě Uluskok. Začneme hlasováním unblock. 33 až 48. Jsme připraveni? 33 až 48. Kdo je pro? Proti? Připadá mi to přijato. Prosím vás, kontrolujeme to raději. Takže hlasujeme od 3 až do 58. Kolegyně Úskok. Končím hlasování. 20 pro, 17 proti, přijato. A nyní budeme zase hlasovat amblok? 34, 26. Řešnice se omlouvá. Až do 20 česky, ano, je to tak. Kdo je pro? Proti. Zamítnutý. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zamítnout. 36. Pro? Proti? Zamítnout. 37. Pro? Proti? Zamítnout. 7 pro, proti, zamítnout. Zkontrolujeme pozměňovací návrh 7, prosím. Uzavřeno hlasování. 14 pro 26 proti zamítnut. 40. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijata. Unblock 8, 17, 19, 18, 20 a 5. Od 8 až po 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky tento blok. Zahajuji hlasování. Od, od osmičky až po pětku. Končím hlasování. 16 pro, 24 proti zamítnuty. 75. Kdo je pro? Proti? Strčali se? Zamítnout. 76 pro? Proti? strželi se? zamítnu. 9 až 16. Unblock. 9, 10, 13, 12, 13, 14, 16. Kdo je pro? Proti? strželi se? Přijaty. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 44. Kontrolujeme 43, prosím. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti. Omlouvám se, je přijat. 44 pro, proti zdrželi se, přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. 49 pro, proti, zdrželi se, přijat. 50 pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 54. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 55. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 56. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 59. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 60 a 61. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuty. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, přijat. 64, 5 a 6 společně pro, proti, zdrželi se, přijaty. 68 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15 a 6. Druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuty. 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 30. Pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky třicítku, prosím. Ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 25 proti. Zamítnut. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Společně 69, 70 a 31 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 71, 72 a 32. Společně. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijaty. 74 pro. Proti. 74. 74 pro, proti, zdrželi se, přijat. 77 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 pro, zkontrolujeme 22 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 23. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 28. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Závěrečné hlasování zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. 24 pro 14 proti. Přijat. Blahopřeji paní zpravodajce. Následuje hlasování o stanovisku paní Valean. Pozměňovací návrh 22. Jsme tu všichni připraveni? 22. Pro? Proti? Zdrželi se?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 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 47. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 48. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 52. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 53. Pro? proti, zdrželi se, přijat. 54 pro, proti, zdrželi se, přijat. 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se. Ne, tam jsem se ztratila. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 2. Ověřujeme dvojku. Končím hlasování. 11. Pro, 30 proti. Omlouvám se. 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 28. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3. Pro. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 36. Pro proti, zdrželi se, zamítnut. Pět Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis čtyři. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Prosím. Um, I will accept the outcome. Já souhlasím s výsledkem tohoto hlasování, protože zde hlasujeme, ale myslím, že není dobré po tak dlouhém a intenzivním hlasování, které zde proběhlo, mít dvě eh, menší hlasování. Vidíte, kolik nás zde je. Tohle není optimální způsob, jak pokračovat. Myslím, že jsme měli uskutečnit pouze to jedno hlasování linke vota bedanke mich beim claude herzlichen dank für die fürsorgepflicht. já velice děkuji za péči o kolegy. já bych to býval eh, eh, čekal, když jsme slyšeli, že eh, kolegové museli číst ty návrhy do půl třetí v noci. To také nebylo v pořádku. Nepracujeme správně ale já se vždy zlobím eh, kvůli tomuto eh, postupu. My zde nutíme mnoho lidí eh, k hlasování, ale to hlasování předtím také nebylo v pořádku a podle všech pravidel. Uh, Madam Chairman, uh... Paní předsedající, já uh, nesouhlasím s panem Tomasem, eh, nevím, o čem mluví. Jde o legislativní návrh, o systém e-call, eh, který by mohl v Evropské unii v nadcházejících letech zachránit stovky a tisíce životů. Tady nejde o nějaké méně důležité hlasování. Já s tím nesouhlasím, naopak jde možná o důležitější hlasování než předtím. Děkuji kolegovi Tomasovi. Už se blížíme k závěrečnému hlasování. Víme, že 24. ledna I hlasování maybe misunderstood. Já se eh, omlouvám, třeba jste mi nerozuměli. Já vím, že jde o důležité hlasování, ale bývalo by bylo lepší, abychom zde byli všichni i na toto hlasování. Ale samozřejmě přistupme k hlasování. Já vím, že zde panuje velké napětí. Děkuji vám. Bude následovat závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Je přijato toto stanovisko. Děkuji všem kolegům za přítomnost a spolupráci při hlasování nyní bude následovat, a to je také nezbytné. Já bych byla velice ráda, kdybychom tu nemuseli být už, ale máme tu další bod na pořadu jednání 6 až 15. To je balíček inovací týkající se horizontu 2020 a e, rozpočtového absolutoria. Paní Gressle zde není, ani kolega Rivellini tu není, proto krátce předám slovo kolegně Eller. Prosím. Meine Damen und Herren, ähm, spreche jetzt in diesem Fall. Já tedy nemluvím za sebe, ale za kolegyni Gresle. Mě požádala tedy, abych zastoupil kolegy ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, abych tedy zde přečetl krátké prohlášení. Pozadí je otázka absolutoria pro DG. Joint Undertakings. Víte, že téměř všechny frakce o těch zprávách mají předložili různá pravidla pro absolutorium. My jsme spolupracovali s kolegou pro, hlasovali jsme společně s kolegy pro rozpočet a kon, rozpočtovou kontrolu a nyní bych chtěl především poděkovat komisi a radě, že tedy došlo k eh, rozpravě mezi institucemi a v podstatě všechny, byl předložen text, který v podstatě všechny frakce, frakce mohou většinově podpořit. My jsme, nám bylo potvrzeno, že Kore, Koreper včera přijal společné prohlášení, ve kterém se všechny tři instituce dohodly na tomto postupu. Další postupen, postup parlamentu bude vypadat následovně na základě ujištění předloženém radou. Uh, bude koordinace, Bač a Kont jsou požádány, aby schválili eh, společné prohlášení proti, a vyjádřili se, tedy stáhli to, ten názor proti aktům v, v přenesené působnosti. Někteří poslanci si vzali slovo před hlasováním v plénu a ještě jednou žádali o ujištění ze strany Rady a komise, že tady bude předloženo společné prohlášení a potom na základě rozhodnutí eh, koordinátorů bude stažení na lednovém plenárce by mělo dojít k formalizaci v rámci legislativního postupu by tedy mělo dojít k revizi tohoto nařízení. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat komisi a radě za dobrou spolupráci. Tak, jak byla předložila text paní Gresle, tak bychom nebyli mohli o něm vůbec jednat, nebo nebyli bychom mohli dosáhnout schody. Pokud se týká podstaty té věci, je to dosti komplikovaná eh, legislativní manévr, tedy jsou tam v podstatě čtyři body, zjednodušená finanční pravidla ve článku 109 finančního nařízení. Jde nám tedy o to, aby zde bylo přímé absolutarium pro ty věci, které nejsou tedy ve společném eh, textu. Zde, jde zde vlastně o Evropský účetní dvůr a Potom se zde navrhuje revize finanč, společného finančního eh, podniku. Já si myslím, že mezi institucemi bych mohl říci, že došlo k relativně flexibilním dohodě a byla tam dodržována jednak transparence, potom transparentnost, potom také pro zúčastněná odvětví eh, by měl být společný postup. Je to poměrně společný postup, který musí provést několik různých výborů a oddělení. Proto vlastně ještě jednou děkuji, že Rada a komise s námi takto dobře spolupracovali. Děkuji vám za tento příspěvek. Zářecké předsednictví, prosím. Prosím. Je to vaše první příspění ve výboru. ITRE. Thank you very much, Madam Chair. Indeed. Děkuji, paní předsedající. Eh, to je náš první projev parlamentu. Já děkuji za eh, pozvání na setkání výboru ITRE. Chci vás eh, informovat, že během první schůzky, která se konala včera, stálých zástupců, že byl vyjádřen souhlas, co se týče odděleného absolutoria pro společné podniky. Předsednictví se rozhodlo, že e, toto bude předáno radě ke schválení. V tomto kontextu se e, také těšíme na reakci parlamentu e, k řešení této otázce, abychom mohli pokračovat v práci na investičním balíčku, který všechny instituce považují za prioritu. Děkuji vám. Děkuji za komisi. Thank you and happy new year, of course. Děkuji. Přeji šťastný nový rok my jsme velice rádi, že se podařilo dosáhnout tohoto kompromisu. Ukazuje to dobrou vůli na straně institucí. Pracovali jsme pilně, abychom umožnili dosažení tohoto úspěchu. E, podaří se zachovat aspekt zjednodušení, takový lehký finanční režim, bude dobré se jej držet a zároveň vítáme plnou transparentnost, kterou poskytne e, toto přímé absolutorium, takže se tady eh, dosahuje takové eh, synergie. Eh, a tím pádem se nám podaří také postoupit v práci na celém balíčku. Děkuji vám. Kolega Madurel. Děkuji, kolegyně Madurel. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla jenom říci jménem frakce, že samozřejmě vítáme, bychom chtěli poblahopřát tedy a popřát hodně úspěchu řeckému předsednictví. Parlament se jednomyslně shodl na tomto tématu. Jsme také velmi rádi, že vlastně velice rychle bylo dosaženo této dohody. Je to dobrá věc pro celou, co celé toto téma pro Horizon 2020 a doufám, že v tomto duchu budou, budou pokračovat i následující práce. Děkuji. Děkuji. Už nikdo se nehlásil do diskuze. A proto, pokud někdo další již o slovo nežádá, můžeme a ještě kolega Eller, prosím. Mám eh, prozbu. My už jsme uh, mluvili o tom, že uh, během prvního setkání zpravodajů vzhledem k tomu, že tady se jedná o jedno z nejdůležitějších horizontálních témat, chci zajistit, aby všechny politické frakce si, tohoto, si toto uvědomily my jsme dostali mnoho pozměňovacích návrhů, ale je tady jeden zásadní horizontální pozměňovací návrh, který vyšel z kompromisu stínových zpravodajů. A vzhledem k tomu, že se nám nedostalo nějaké výslovné politické eh, reakce od ostatních politických frakcí a k tomu to došlo mezi EPP a eh, socialisty, tak eh, automaticky předpokládám a doufám, že ostatní politické frakce také tento názor budou sdílet. Já tady vidím přikyvování hlav, doufám tedy v nejlepší. Děkuji. Bene, allora... Děkuji. Ano, ještě prosím. A já bych se rád zeptal, jestli eh, tato dohoda zahrnuje záležitosti, jako je krácení rozpočtu a podobné věci, o kterých jsme diskutovali. Takže v tom případě eh, samozřejmě nemám jenom, jenom o, o, ohledně otázky discharge, takže hm, děkuji za slovo. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Voorzitter, eh, precies in dezelfde geest als ook Jan. Pane, Děkuji, já zcela souhlasím s tím, co zde zaznělo, jednak samozřejmě to můžeme podpořit. Je dobré, že došlo k této schodě, ale samozřejmě musíme myslet také na čas, takže musíme vlastně projednat to celé co nejrychleji, aby ty programy mohly být také skutečně uh, uskutečněny v praxi. To, to je samozřejmě důležitá otázka, takže ano, uděl, budeme postupovat společně, bylo dosaženo dohody a chápu také, že nyní je vyvíjen tlak. A je samozřejmě také, že někteří mají projekty, jiní ne, takže v následujících týdnech bychom měli ještě podrobněji hovořit o tomto tématu, protože je to něco, co zde také zaznělo ze strany zpravodajů, ale někdy vlastně potřeba ještě něco doladit. Děkuji. Již nikdo se nehlásí do diskuze. Přeje si ještě něco dodat komise? Není tomu tak. Ani předsednictví. Uzavřeme tedy naši dnešní schůzi, která byla velice intenzivní. Chci připomenout, že v ITRE budeme hlasovat k tomuto tématu ve čtvrtek 23. ledna. To znamená, že naše zasedání se bude konat 22. a 23. ledna v Bruselu. Ještě kolega Ale, prosím. Sorry, I don't want, want to, um... Já nechci zdržovat, ale rád bych požádal kolegy, aby skutečně se dostavili na další schůzku stínových zpravodajů, protože, jak už řekl pan Van Nistelrooy, budeme muset hovořit ještě o některých rozpočtových otázkách, dalších podobných otázkách a je důležité dosáhnout dohody s radou a komisí, protože to bude mít určité dopady na to, co zase dělají eh, kolegové v rozpočtovém výboru a ve výboru pro kontrolu rozpočtu a existují ještě některé otevřené otázky, co se týče horizontálních eh, témat a to vše musíme dohodnout na další schůzce stínových zpravodajů neboli je nesmírně důležité dodržet ten harmonogram a prosím, dostavte se tedy na další schůzku stínových zpravodajů. Děkuji vám. Scusate, c'è qualcuno... Promiňte, někdo předtím ještě nehlás, ne, se nehlásil o slovo a nyní ano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já musím říci, že my potřebujeme, aby se schůze stínových zpravodajů konala příští týden. Doufám, že se to podaří. Já jsem stínová zpravodajka také na program Eurostars 2 a ten program Eurostart je velice významný pro nově zakládané eh, malé podniky. A vzhledem k tomu pracujeme na kompromisech, jenže jsme ještě tyto kompromisní návrhy neprodebatovali. Já jsem tady čekala, že vzhledem k tomu, že je tento bod tak zásadní, a já jsem doufala, že se podaří jej prodebatovat během dnešního zasedání, ovšem to teď možné není a já bych ráda položila důraz na tuto otázku. Ta je velice důležitá vzhledem k tvorbě pracovních příležitostí a nově zakládaných podniků. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že toto je velice obtížný den, tak přijímáme toto, toto specifické vedení diskuze, třeba, že ještě byla tedy zavřena, byla znovu opětovně otevřena, ještě kolegyně Karvalio, je to jenom objasnění. Šlo Já jsem nebyla pozvaná, protože mi bylo řečeno, že to je jenom pro zpravodaje, nikoli pro stínové zpravodaje. To je třeba vyjasnit. Pokud je to také pro stínové zpravodaje, měli by dostat pozvánku. Prozatím jsem se tedy neúčastnila žádného zasedání pro stinové zpravodaje, protože jsem se domnívala, že je to pouze pro zpravodaje a neobdržela jsem žádnou pozvánku, i když jsem se ptala, bylo mi sděleno, že to je jen pro zpravodaje. Pokud je toto zasedání rozšířeno i pro stínové zpravodaje, měli by obdržet pozvánku. Ariela Madurel. Děkuji. Paní a pak Pilar. Yo eh, podría clarificar un poco esta cuestión. Možná bych jste mohla upřesnit tu otázku, protože tady vlastně se soustředujeme, každý zpravodaj víceméně se soustředuje na jinou zprávu i stíno, se stínovými zpravodají. pokud by měla být nějaká společná schůzka zpravodajů, tak mě to nepůsobí žádný problém. Mohly by to třeba být eh, jednak zpravodajové i stínoví zpravodajové, aby se koordinovaly ty zprávy a pokud tedy mě, je to jedno, jestli zahrneme nebo nezahrneme stínové zpravodaje do těchto schůzek. Budou to technické schůzky, například zítra máme technickou schůzku, horizontální, o všech těchto zprávách. Právě abychom doladili a projednali dopodrobna všechny tyto aspekty, abychom je mohli zohlednit. Yes, yes, yes, exactly. No, no, no, because for instance, in my case with the en el caso de IMI, el lunes. Protože já mám schůzi se všemi stínovými zpravodaji a bylo by asi dobré, aby se zorganizovala právě taková horizontální schůze se zpravodaji a stínovými zpravodaji spíš před tou koordinační schůzkou. Nám by to tedy určitě nepůsobilo problémy. Aspoň takto jsme do posud postupovali. Takže nejde o schůzku eh, se stínovými zpravodaji, pouze o schůzku zpravodajů. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedající. Já musím říci, že práce na tomto tématu byla pro mě velmi významná, protože v Evropské unii existuje propast mezi možnostmi a schopnostmi malých a středních eh, podniků, které eh, představují 70 pracovních příležitostí v Evropské unii, ale eh, v odvětví výzkumu a vývoje a vědy zastupují pouze 4% podíl. Takže tato propast mezi 4% podílem na výzkumu a vývoji a 70% podílem eh, na tvorbě pracovních míst. To by bylo možné přemostit, překlenout pomocí evropských institucí. Tato iniciativa je také velmi důležitá, protože překračuje hranice jednotlivých členských států a my máme dobré zkušenosti, především ve Skandinávii, ku příkladu v Dánsku, jsou velice dobře fungující společnosti, malé a střední podniky s méně než deseti zaměstnanci, které jsou schopné fungovat přeshraničně i na mezinárodním měřítku. Tato iniciativa je proto velmi významná a mohla by přispět k revitalizaci evropských ekonomik. Během práce na tomto tématu jsme připravili devět kompromisních návrhů. Naše stanoviska se postupně zbližovala. Během během té komunikace a myslím tedy, že uspořádání schůzky stínových zpravodajů nebude nezbytné. My všechno zvládneme pomocí elektronické komunikace a konečně chci říci, že bych rád vyjádřil svůj jasné, své jasné odmítnutí návrhu pana Ehlera eh, omezit eh, financování v Evropě eh, v tomto eh, odvětví o 12,5 To není možné provést, protože by to zcela zastavilo pokrok v tomto, na tomto poli. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Eller. <clears throat> Ještě kolegyně Matej. Paní Matej Kukovič. Já bych rád vysvětlil postup. Eh, my jsme pracovali pod tlakem. Proč eh, se setkali zpravodajové a pouze zpravodajové, eh, je ten, že jsme si stanovili pořád jednání, co se týče horizontální otázku, otázek. Není dobré, když trvání jedné JTI se liší od jiné JTI a musí také platit stejná pravidla pro absolutorium pro všechny. Proto také se zpravodajové sešli. Já chci vyzvat parlament, aby neupadal do sporů eh, a aby eh, všechny eh, tyto zprávy nepostupovaly podle jiných, podle jiných pravidel. To by, to by nefungovalo. Proto jsme se tady setkali před Vánocemi. Teď se každý jednotlivý zpravodaj musí setkat se svými stínovými zpravodaji a dosáhnout souhlasu ohledně své zprávy, ale v mezidobí je třeba mít na paměti, že je potřeba dosáhnout horizontální dohody. Co se týče rozpočtu, já jsem navrhl eh, rozpočtové tedy číslo nebo částku pouze eh, tedy eh, s tím, že nesmí dojít eh, k nějakému vyděbávání rozinek z koláče. My máme krácení rozpočtu a myslím, že by bylo spravedlivé buď tedy stejně pokrátit rozpočet všech eh, programů a nebo tedy oddělit vůbec nakládání s JTI a společnými podniky úplně stranou. Takže možná, že by bylo dobré mít nějaký horizontální rozpočtový kompromis, a pak můžou být individuálně eh, rozdílné návrhy, ale myslím, že by nebylo příliš smysluplné, kdyby, když zde máme nějakou obecnou redukci rozpočtu a pak jsme se té redukci rozpočtu snažili v některých oblastech vyhnout. Myslím, že tak by to nešlo. My jsme se proto dívali nejprve na ty horizontální otázky. My musíme toto reflektovat politicky. Rozpočet je snížen a pakliže eh, nepokrátíme někde, budeme muset pokrátit jinde. Eh, z toho, tak, z toho důvodu se také sešly eh, zpravodajové. Nejde o nějaké závěrečné řešení. My pracujeme na kompromisním kompromisních návrzích, a to je úkol zpravodaje a stínových zpravodajů, a potom se politické frakce musí také dohodnout na těch zcela horizontálních otázkách. Děkuji. Děkuji. Neformálně tedy postupuje tato diskuze. Ještě paní Macej Bukovič. Já bych jenom ráda zdůraznila, že programem Eurostars Hovoříme o deseti tisících pracovních míst v minulosti a do budoucnosti ještě o větším počtu až do roku 2020. A kvůli tomu se musíme chovat zodpovědně jako stínové, stínoví spravodajové a spravodajové, abychom uspořádali o tom zasedání. Nemůžeme vyřešit všechno po e-mailu. Mluvíme o lidských životech. A dnes tyto životy a tito lidé, na čem budou mít pracovat, to je nejdůležitější věc. Jako evropská poslankyně jsem na tyto dotazy si mohla vymezit čas. Ale e-mail je jedna věc a hovořit společně jako tým a dát dohromady kompromis je velmi důležité. Děkuji. Pan Ody. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji kolegovi Kristianu Hellerovi, za, který koordinuje tato témata s velkou trpělivostí. Já mám několik připomínek. První je, že je naléhavé vzhledem k zavádění tohoto, protože ty společné podniky čekají na ty texty a tyto texty jsou opravdu určitý vedlejší produkt víceletého finančního rámce. Takže je pravda, že v této naléhové situaci my, končící evropští poslanci, protože my už teď neuděláme v, něk, před něko, v týdnu před něk, ukončením našeho mandátu, znes, žádnou, neuděláme žádnou revoluci, ale musíme řešit globálně a průřezově tato témata. Co se týká absolutoria, tak jsem velmi rád, že došlo ke kompromisu. Pokud jde o rozpočet, nepřekročuji ne, nediskutujme stovky hodin o tom, zda bude zkráceno 100 milionů tu či onde. Měli bychom vyslat jasný politický signál podpory toho, co je vlastně světovým důkazem spolupráce mezi vědci, techniky, soukromými a veřejnými podniky. Schváleme tento rozpočet s určitým poklesem samozřejmě, který však umožní okamžité uplatňování toho programu a mějme na paměti, že to jsou provizorní rozhodnutí ohledně rozpočtu, protože jsme měli tu inteligenci, že jsme do víceletého finančního rámce zahrnuli klauzuly o politické revizi, takže to bude už na novém parlamentu, novém předsedovi Evropské rady, aby vlastně revidovali rozpočet na tyto společné podniky. Takže dík, udělejme to průřezově a rychle, vysle, vyšleme jasné signály. Politické frakce samozřejmě o tom asi povedou diskusy v rámci kampaně, jaký je rozpočet, do v roce 2017 až 2020 v rámci klauzule o e, politické revizi, ale prostě nekomplikujme ty věci příliš, odhlasujme rychle tento text, tak aby ty podniky o, do, v roce 2014 už mohly mít rozpočty funkční. Pokud se týká budoucích rozpočtů, tak to budou už ti budoucí poslanci, kteří o tom budou hlasovat. Děkuji. Jako poslední projev který teď ještě můžeme umožnit, protože pak musíme skončit. Kolegyně Madurel. Gracias, presidenta. Es que solo quería um, recordar... Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi ještě dala slovo. Protože jsme o tom vlastně hovořili už před Vánocemi. Měli jsme dlouhou schůzi se stínovými zpravodaji, kde jsme právě hovořili o otázce rozpočtu, ale i o dalších horizontálních otázkách. A já bych ráda zdůraznila to, co zde zaznělo. Není to náš návrh eh, provést tyto škrty, ale je to vlastně vynuceno obecnými celkovými rozpočtovými škrty. Nemá to nic společného s naším stanoviskem. Neměli bychom ukazovat prstem sami na sebe. Jsou to prostě obecné škrty, které navrhuje Rada komise, tak aby se podařilo dosáhnout konečné dohody. No, ale musíme ty peníze prostě někde najít. Jsou to samozřejmě významné, podstatné škrty, ale byly tedy eh, dostatečné a byly předloženy tak, aby se mohly rozložit na veškeré programy v rámci Horizontu 2020. Všechno to, co vlastně nestáhneme eh, z tohoto rozpočtu pro společné podniky, tak to bude muset být zkráceno jinde. Možná v tom stejném poměru, jak bylo navrženo, takže udělejme to tedy v rámci jednotlivých těch zpráv, eh, které se zde projednávají. Já bych chtěla všechny ujistit, a chtěla bych říct si, že frakce souhlasí s tím, co zde zaznělo. Pan Ransdorf ostatně se po ně zmínil o historii to, této záležitosti. Je jasné, že tyto programy mají různé vlastnosti, můžeme si jsou zde i jiné složky Evropské unie, které se mohou řešit jinde. A potom zde také byla další možnost, to znamená provést stejné škrty u všech těchto programů, ale možná nižší tedy, ale ve stejné výši u anebo tedy větší, větší škrty u některých konkrétních záležitostí. Také nechceme ty eh, diskuse znovu opakovat, myslím si, že již jsme o tom dlouze hovořili a je potřeba schválit to, co nám umožní pokročit dopředu v našich diskusích a dojít ke konečné dohodě. To meeting, said... Paní předsedající, vy jste hovořila o eh, zkusce stínových zpravodajů. Jednalo se skutečně o takovou zkusku? Pido disculpas, quería decir en la reunión horizontal. Já se omlouvám. Uh na horizontální schůzce všech zpravodajů eh, se projednávala všechna konkrétní témata. Myslím, že teď už jsme to všechno vysvětlili. Děkuji vám všem. Hlasovat se bude 3, 23. Eh, ledna. Končím toto zasedání a přeji vám dobrou chuť.